Okay. Uh, dear colleagues, good morning. Uh, we will start with the first point. Kolegové, začneme s prvním bodem na programu. To je zpráva Evropské komise o kroku Rumunska v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování a obdobná zpráva o pokroku Bulharska. Mechanismus pro spolupráci a ověřování byl zřízen při vstupu Bulharska a Rumunska do EU v roce 2007, aby řešil nedostatky v soudní reformě a v boji proti korupci. Od té doby tyto zprávy o tomto mechanismu se snažily nasměrovat práci bulharských a rumunských úřadů formou konkrétních doporučení a zaznamenávali dosažený pokrok. V roce 2017 v lednu komise zveřejnila zprávy o pokroku. My jsme pozvali pana Williama Slice z generálního sekretariátu Evropské komise, aby nám tyto zprávy představil a abychom o tom potom mohli, mohli diskutovat. Takže pane Slice, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji výboru za to, že nám umožnil prezentovat tyto dvě zprávy, které byly schváleny v lednu. Letos tyto zprávy měly trochu jiný přístup než v minulosti, protože jsme se dívali na vlastně dlouhodobého hlediska na celých deset let existence mechanismu, tak aby tedy komise mohla vyhodnotit dlouhodobé tendence a aby mohla jasněji vyhodnotit otázky eh, eh, vlastně udržitelnosti a nezvratnosti. Měli jsme tedy trochu odlišný přístup, eh, odlišnou strukturu ve srovnání s minulostí. Zkoumali jsme otázky v původním rozhodnutí o mechanismu pro spolupráci a ověřování. Zkoumali jsme, jakého se dosáhlo pokroku a eh, snažili jsme se vlastně vždycky během té práce pozitivně motivovat členské státy. Také jsme měli konkrétní doporučení ohledně toho, jak dosáhnout cíle. V minulosti někdy eh, komise byla žádána, aby jasněji eh, vymezila rozsah toho mechanismu, aby jasněji definovala, co se má dělat a způsob, jakým ta zpráva je strukturována, by měl přispět k tomu, že to bude ještě jasnější. Doporučení eh, jsou úplná a konečná a Ve zprávě jsou tedy popsány mechanismy, které mají přispět k pokroku. Ve zprávě jsme tedy srovnávali různá eh, hlediska. Do budoucna bychom chtěli provizorně uzavřít tato hodnocení, ty benchmarky a Eh, postupně celý mechanismus uzavřít. Komise chce zdůraznit, že to považujeme za slučitelné s cílem uzavřít tento mechanismus během současného mandátu komise. Abychom tedy dosáhli těchto výsledků, budeme potřebovat velkou angažovanost a spolupráci je třeba si také položit otázku, zda ty mechanismy jsou schopny ukázat členským státům jejich nedostatky, eh, ukázat jim, eh, zda ten jejich pokrok je udržitelný. Komise se také rozhodla v obou zprávách zdůraznit, že nechceme navazovat CVM na rozhodnutí v jiných oblastech. Teď tedy jednotlivě obě zprávy. Začnu s Bulharskem. Co nám tedy ta desetiletá analýza ukázala? Máme tam různých, eh, několik různých eh, srovnávacích kritérií, například týkající se soudní reformy. Byl zaznamenán pokrok eh, v vytvoření ústavního rámce, byl zaznamenán pokrok u právního rámce a Eh, profesionality a efektivity soudnictví. Eh, soudní eh, reforma, tak jak byla vytečena, stále tedy zůstává klíčovým cílem. Existují dva různé senáty, které vlastně řeší některá kárné otázky soudců a státních zástupců. A v létě vlastně eh, proběhne eh, klíčové zjištění toho, zda skutečně toto je funkční systém a zda vyvolává důvěru. Eh, také byly dány nové pravomoci soudcům a soudci mohou individuálně spravovat jednotlivé soudy. Také byly eh, vlastně, eh, je třeba aplikovat trestní zákonník v případě korupce na vysoké úrovni. V roce 2016 eh, byly projekty koordinované komisí a ty vedly k podrobné analýze bulharského státního zastupitelství a samozřejmě návazné kroky budou klíčové. Pokud jde o trestní šetření a stíhání závažné trestné činnosti v Bulharsku, tam byl zaznamenán pokrok na základě srovnávacích kritérií použitých pro korupci a organizovaný zločin. Zpráva uznává, že došlo ke změně toho, jak vlastně je organizovaný zločin vnímán za posledních deset let a před Bulharskem dnes stojí výzvy, které jsou obdobné jako v jiných členských státech. Také došlo k institucionálním změnám, e, nicméně ještě jsou stále nedostatky například v trestních řízeních. Zpráva e, tedy především poukazuje na přetrvávající problémy u boje proti korupci. A to i přes institucionální e, snahy po přistoupení Bulharska, a to i přesto, že byl byla přijata významná protikorupční strategie v roce 2015. Tato strategie je zatím v rané fázi a pro, podrobný protikorupční zákon byl tedy poprvé předložen parlamentu v roce 2015 a zatím to postoupilo jenom málo, protože zatím um, není široký politický konsenzus. Takže Bulharsko musí zatím um, musí ještě vlastně prokázat, že je schopnost stíhat i korupci na vysoké úrovni. Hovořil jsem o té protikorupční strategii z roku 2015. Tam se mluvilo i o zřízení eh, protikorupčního úřadu, ale i o řešení eh, korupce na nižší úrovni v rizikových odvětvích. Celkově Pokrok v Bulharsku nebyl tak rychlý, jak se původně očekávalo a e, stále tam ještě přetrvávají velké úkoly. Máme ve zprávě tedy uvedena doporučení a myslíme si, že v tom plánovaném časovém harmonogramu jsou splnitelná. Nyní k Rumunsku. Zpráva o Rumunsku ten desetiletý přístup umožnil komisi eh, zaznamenat významný pokrok v řadě oblastí. Pokud jde o soudní systém, došlo k významným posunům na úrovni institucí, k profesionalizaci soudnictví díky navýšení prostředků. Byla zřízena vlastně eh, soudni, soudnická rada, která je nedílnou součástí soudního systému a ukazuje to tedy, vlastně snahu e, posílit soudnictví, i když zatím je problém s neprováděním některých důležitých rozhodnutí. Také došlo e, k e, tomu, že někdy se objevují útoky politiků i médií na státní zástupce. Došlo k reformám v trestním i občanském zákoníku byla snaha posílit eh, efektivitu, posílit také rozhodování kasačního soudu a mm, naše doporučení se omezují tedy na některé přetrvávající nedostatky, jako je účinná spolupráce mezi institucemi a zajištění eh, udržitelnosti. Eh, vlastně nová Rada eh, státních zástupců by měla mít eh, důležitý úkol, v, pokud jde o zřízení eh, zásadní reformy a její provádění. Potom tam je Národní agentura pro integritu, která dosáhla podstatných výsledků od roku 2013, a to i v citlivých oblastech, jako jsou volby a veřejné zakázky. Otazníkem je Eh, spíše právní rámec této integrity v bezúhonosti, kdy zatím nebylo eh, možné ještě plně konsolidovat právní rámec, který by umožnil udržitelnost tohoto systému. Pak je tady ještě eh, problém nedostatečného provádění závěrů agentury, což bylo provoze, potvrzeno i jedním soudním rozhodnutím. Zprávy CEBM ident identifikují korupci na vysoké e, úrovni jako oblast, kde Rumunsko e, vlastně mělo před sebou velký, velký kus práce. E, ještě je stále problém vlastně se stíháním v trestných činů v této oblasti. Je třeba také posílit agenturu, která spravuje vlastně konfiskovaný majetek. Stabilita právního eh, rámce eh, to byl problém, jak se ukázalo i během ledna. Je jasné, že to má vliv na efektivitu práce eh, a Odráží se to i v široké kritice ze strany sdělovacích prostředků a politiků na adresu státních zástupců. Závěrečná zpráva tedy říká, že je třeba posilovat opatření proti korupci na všech úrovních, protože je to přetrvávající problém. Stíhání korupce na nižší úrovni eh, se stalo eh, prioritou eh, státního zastupitelství Národní protikorupční strategie je důležitým rámcem pro činnost, ale potřebujeme, aby ještě se Rumunsko více zaměřovalo na prevenci eh, korupce a na proaktivní eh, přístup státní zprávy, tak, aby se vlastně vůbec eh, eliminovaly možnosti pro korupci. Závěrem bych řekl, že obě zprávy obsahují pozitivní hodnocení. Pokud se doporučení naplní, tak by to byl dostatečný důvod pro ukončení mechanismu. Nicméně objevily se i eh, posuny, které šly naopak proti změnám. To byly třeba události v Rumunsku v lednu a komise tedy doufá, že vlády obou zemí umožní klíčovým institucím zemí, aby společně pracovali na provádění doporučení a přispěli tak k uzavření mechanismu. Kdy k tomu přesně dojde, to bude záležet na podpoře všech státních aktérů, to znamená vlády, poslanců i, eh, i soudnictví a na tom, jak budou spolupracovat s komisí a s dalšími partnery. My doufáme, že tento eh, povzbudivý výsledek přispěje k urychlení eh, reform a k úspěšnému zakončení. Děkuji. Děkuji vám. A nyní dostávají slovo poslanci a poslankyně, kteří si ho při, kteří se přijí vyjádřit, paní Makovej, paní Stevens, paní Grafíny, pan Sogor a další se přihlásili, to je skvělé. So we start uh, in the order of the group and... Začneme v pořadí skupin a paní Gabriele jako, jako první. Prosím, paní Gabriel. Děkuji vám, pane předsedo. Takže přejdu do bulharštiny. Já bych chtěla v první řadě poděkovat komisi za tuto zprávu o pokroku Bulharska na základě mechanismu CVM po deseti letech členství v Evropské unii, tak vlastně si připomínáme eh, deset let od vzniku mechanismu eh, pro spolupráci a ověřování mechanismu CVM, který byl nesmírně úspěšný eh, a přínosný z hlediska prosazování reform. Pomohl bulharské vládě zejména v provedení eh, reformy justice a boji s korupcí a eh, organizovaným zločinem. Objevilo se mnoho různých otázek z hlediska ohledně účinnosti tohoto mechanismu. V tom smyslu, že chybí jasná kritéria eh, pro zrušení opuštění tohoto mechanismu. Je důležité mít zcela jasný rámec ohledně lhůt pro eh, splnění jednotlivých, jednotlivých eh, kritérií. Chci poděkovat komisi za to, že v poslední zprávě jsou již definovány ty základní kroky a na základě toho pokroku jsou tu i velmi jasná doporučení. A otázka je následující. Pokud se implementují tato doporučení, Zajímalo by mě, zda dojde k mm, opuštění CVM. V té poslední zprávě je mnoho doporučení týkajících se větší transparentnosti a intenzivnějšímu oznamování. My bychom si přáli dostat e, další podrobnosti ohledně toho, jak k tomu dojde. Budeme se e, řídit e, dosavadními postupy? A kdy hlavním principem Eh, byl právní stát a žádný dialog s komisí. Co byste si přáli, abychom změnili? A když zmiňuji eh, stát práva, tak chci zmínit také to, že v říjnu loňského roku Evropský parlament eh, přijal návrh povinného mechanismu, který se týká právě této oblasti, oblasti právního státu a toho, jak by měl být uplatňovan. Eh, při v tomto světle ten samostatný mechanismus pro Bulharsko a Rumunsko by měl být opuštěn, neboť je tu mechanismus pro všechny členské státy. Pracuje komise na urychlení tohoto procesu a naplnění eh, podstaty tohoto doporučení. Musíme vzít v potaz celou řadu různých faktorů některé z nich nespadají do rozsahu působnosti pouze dvou zemí, respektive nejsou dosažitelné pouze spojeným úsilím dvou zemí, ale pouze spojeným úsilím eh, všech zemí. Proto eh, mechanismy, které platí jen pro některé členské státy, by měly být revidovány. Potřebujeme společný evropský mechanismus sledování demokracie a právního státu, a včetně ochrany lidských práv. Jedině to eh, pomůže, přispět k, eh, k tomu dosažení cíle, který nastavil pan Juncker, to znamená k tomu, abychom opustili tento cíl ještě v průběhu tohoto období. Paní Grapiny. Děkuji. Budu hovořit rumunsky. Děkuji za to, že jste eh, dali tento bod na pořad jednání. Děkuji samozřejmě i eh, komisi za eh, pre- prezentaci. Máme tu deset let tedy analýz, které v zásadě jsou obsaženi ve zprávě o vývoji Rumunska a já jsem ráda, že jste, k ním, eh, že jste přihlédli k pokrokům a k udržitelnosti těchto, tohoto pokroku. Souhlasím ovšem s tím, eh, co řekla naše kolegyně za EPP. Eh, e já myslím, že to nemůže být vnímáno jako mechanismus pro pouze dvě státy, dva státy. Musíme mít určitý více globálnější, zastřešující systém sledování ve všech 27 státech, protože ko- eh, korupce je přeshraniční um, a je důležité, aby existovaly jasné postupy pro celou 27. Um, je tu jedna věc, kterou chci říct. Vy v, ve zprávě pro Rumunsko kritizujete systém justice. Tedy konkrétně určité postupy některých soudců, Eh, to, to je to, co kritizuje populace. Eh, máme, my máme agentury eh, příslušné pro boj s, s, s korupcí, máme národní strategii boj s korupcí. Naše populace nekritizuje celý justiční systém, ale kritizuje určité excesy na osobní úrovni, které se objevily. Ovšem, i já bych eh, si přála se dozvědět více o tom, jaká je perspektiva z hlediska komise po těch deseti letech. Kdy se počítá se zrušením tohoto systému omezeného na dva státy? A zda už existuje nějaká studie počítající s moderním systémem dohledu nad eh, tímto systémem z celé Evropské unii. A já, já si myslím, že by eh, prostě soudnictví mělo být pod stejným dohledem jako všude jinde a zajímalo by mě, jestli máte k tomu už nějaké konkrétní náměty. Uh, Děkuji vám. A teď paní Makovej. Mulțumesc. Děkuji vám. Takže v první řadě mi dovolte poděkovat eh, komisi za rozhodnutí z prosince 2016. Na základě něhož společně tedy s rumunském a bulharském, eh, že bude tedy přijat eh, systém s ověřování, pro ověřování a spolupráci, Celkově eh, to eh, představovalo velký přínos, eh, přínos boj proti korupci. V období tedy 2005, 2006 a od té doby by se nepodařilo to, co se podařilo, to, co tu máme díky zprávám, díky procesu, díky celému tomuto procesu MPV máme tu eh, jednoznačná odsouzení, a to včetně eh, politiků eh, z opozičních či vládních stran, odsouzení, platná odsouzení starostů a dalších činovníků z úrovně regionální a místní. Ehm, podařilo se nám eh, také postihnout některé ty lokální barony a další, ale ehm, přesto je tu eh, samozřejmě stále, eh, stále co řešit. Stále jsou tu problémy, kdy se například snaží politici změnit zákony ve svůj prospěch. Bez um, tohoto eh, procesu CVM by například neexistoval, eh, neexistovala naše ehm, agentura boje proti korupci. CVM ehm, před, předpokládá, že jedna z podmíněností je, aby je tedy nedosažení institučního eh, eh, rámce našeho, naš, naší instituce DNA, stejně jako proces eh, jmenování vrchního soudce. Pokud jde o to, jestli má pokračovat CVM, no mělo by, mělo by pokračovat, dokud nebudou naplněny jeho cíle. Já naprosto souhlasím a spolu s dalšími kolegy jsme eh, bojovali za to, abychom eh, měli eh, systém zpráv o korupci na celoevropské úrovni pro 27. To je pravda ale to je samostatná záležitost. MC CVM pro dva státy může nadále pokračovat, dokud nebudou e, splněny všechny cíle, dokud budou pokraču, nadále existovat e, politici, kteří se budou e, vyhýbat vyšetřování a kteří budou se usilovat o beztrestnost. A v té době rozšíření ehm, CVM také na, například na státní zakázky, to znamená i korupce eh, při udělování zakázek, tak ehm, je pro eh, náš národ a pro Rumunsko velice důležité si tento problém sami vyřešit. Prostě dovést ehm, boji s korupcí do konce, protože zatím to není nevratné. Eh, zatím je stále určitý prostor ke zlepšení, k tomu, aby demokracie byla silnější. Prostě eh, při existenci korupce není možné dobudovat moderní stát, protože neexistuje skutečná konkurence na trhu a neexistuje také důvěra ve, eh, ve státní instituce. Děkuji ještě jednou eh, komisi a čím více mechanismů, tím lépe, protože budou vynakládat větší tlak na politiky, kteří si nepřejí boj s korupcí. Děkuji vám. Děkuji. A následuje paní Husmanova. Eh, Děkuji, pane předsedo. Na Libe. Opět projednáváme jednu z řady zpráv o, o tom mechanismu pro Bulharsko a, a pro Bulharsko a Rumunsko. Co se eh, tentokrát stalo jiného? V této zprávě je nastíněn eh, cesta vpřed. My jsme se eh, mnohokrát bavili o tom, že jsou tady určité nesoulady v těch zprávách. Logická nekonzistentnost. Nicméně v této zprávě se píše, že lze dosáhnout pokroku k naplnění těch ukazatelů. Nezapomínejme, že Evropská unie eh, různě eh, naplňuje eh, ty požadavky v oblasti vlády zákona a, komise uvedla, že Bulharsko a Rumunsko před rokem plní požadavky, pokud jde o systém spravedlnosti a tento CRM se uplatňuje v těchto dvou zemích a ne v jiných a my budeme trvat na tom i nadále, že tohle se používá proti uh, Bulharsku a Rumunsku kvůli přístupu do Schengenu. A já budu trvat na tom, že nelze uh, přímo spojovat mezi uh, tedy závěry těchto uh, zpráv o CVM a další politikou uh, v oblasti Schengenu. Ale dobře víte, že ty zprávy se používají k tomu, aby se zamezilo těmto dvěma zemím ve vstupu do Schengenu, i když eh, naplnili eh, druhá dvě kritéria. A proto eh, opravdu doufám, že bude nějaký mechanismus, který se bude týkat všech, který přinese změny a ty změny budou udržitelné a že tento eh, nástroj se bude uplatňovat, eh, zdůrazňuji, eh, na všechny členské státy, nejenom na některé. Děkuji, pan Sogor. Děkuji. V této zprávě se konstatuje, že Rumunsko Eh, udělalo velký pokrok a doufám, že to eh, ne eh, bude dále, tak to bude tak, to do budoucna. Nicméně po deseti letech po vstupu i justice stala jenom selektivní a mm, velká korupce v Rumunsku komise také pomíjí zásadní věci, které se týkají standardů spravedlnosti, procedurálních pojistek a zásadní věcí, které se týkají právního státu v Rumunsku, například vyšetřování eh, eh, takzvaného úřadu Denia protikorupčního eh, k založení školy katolické v maďarském jazyce. V žádné zemi by antikorupční úřad nezasahoval k vytvoření takového úřadu, takovéto instituce. Já souhlasím, že v eh, Rumunsku je eh, zlepšení v oblasti eh, justice, ale ještě některé věci se tam nevyřešily. Národní menšiny trpí zjistili, že jakmile tlak EU pomine, tak už osažený pokrok může být zvrácen. Zákony na jejich ochranu nebudou uplatňovány, jejich mateřština se nebude moci používat a, a církevní majetky restituované po změně režimu budou znovu znacionalizovány, eh, znárodněny eh, soudními rozhodnutími. Proto eh, myslím, že místo toho, abychom hovořili o datu o zrušení CVM, bychom se měli kritičněji podívat na fungování systému spravedlnosti v Rumunsku. Děkuji, pane Sobore. Teď paní Zipo. Děkuji vám a děkuji komisi eh, za zprávu. Myslím, že bychom se měli eh, připomínat eh, tu situaci, mm, za jaké se Rumunsko a Bulharsko staly členy EU. Na rozdíl od jiných členských států se tam mm, objevilo to, že to byly poměrně chudé země a byla tam poměrně velká korupce ve všech eh, oblastech eh, společnosti. No bohužel to byla norma a v těchto zemích eh, dlouhá léta. Takže tady byla určitá připravenost změnit tuto situaci v obou těchto zemích, ale také v Evropské unii. A proto tento mechanismus byl vytvořen a já jsem velice ráda, že po deseti eh, letech, což eh, historicky vzato není tak eh, dlouhá doba, bylo dosaženo velkého pokroku, ale je tady samozřejmě ještě celá řada výzev. Musíme se ale vyhnout dvojím měřítkům. Správně zde komise konstatovala, že bylo dosaženo určitého pokroku v oblasti justice, ale implementace něčeho jiného je poměrně pomalá korupce, zneužívání eh, veřejných prostředků v jiných oblastech eh, jsou skutečnosti v jiných členských eh, státech a tam se implementují příslušné předpisy také velmi pomalu. Takže nepoužíváme tady jiná měřítka. Potom tento mechanismus se používá jenom pro Bulharsko a pro Rumunsko. Situace v jiných členských státech se také změnila. Rád bych slyšela od některých kolegů, kteří stále hovoří o Rumunsku, mm, aby eh, také bohužel eh, hovořili stejným způsobem o Maďarsku, kde i je korupce a kde eh, se zneužívají veřejné prostředky. Je tady spousta zpráv OLAFu a neměli bychom z toho dělat politickou hru z této situace. Stejně tak se tady zneužívá čím dál tím eh, více eh, veřejných prostředků i v eh, tzv. západoevropských zemích. Takže jsem opravdu ráda za tento mechanismus. Bylo dosaženo velkého pokroku a měli bychom podporovat jak Bulharsko, Rumunsko i nadále, aby se vydali ještě dále, pokud jde o boje s korupcí. A nevidím, že by tam ta ochota klesala, ale určitá podpora bude e, uvítána. Souhlasím také s tím, co říkali kolegové, že opravdu je třeba, opravdu je třeba, bohužel, aby e, obdobné e, kontrolní mechanismy a vytváření tlaku bylo zaměřeno na jiné země a nesmíme zavírat oči před tím, co se tam děje. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Stevens. Děkuji, pane předsedo. Já bych, os, já bych ráda poděkovala komisi za zprávu eh, k CVM. Rumunsko učinilo významný pokrok a musí i nadále bojovat eh, v oblasti eh, korupce by zachovalo kvalitu eh, své práce. Ten, to Národní protikorupční ředitelství, další protikorupční instituce eh, ne, nemusí měnit eh, postupy v jmenování jejich ředitelů. Ty stávající jmenovací postupy fungují velmi dobře. Hlavní žalobce v DNA a další žalobci z těch centralizovaných struktur musí být jmenováni podle stejných pravidel, která už prokázala svoji efektivitu je nezbytné, aby se neprováděly žádné změny v oblasti institucionálního a legislativního a rámce v tom národním protikorupčním ředitelství. Je dobré vědět, že v Rumunsku jsou ta protikorupční úsilí velice úspěšná. A ti e, politici, e, kteří e, se snaží to zabránit, tě musí být v další činnosti, musí přestat řešit tedy eh, snažit eh, zašířit falešné informace o eh, prokuratuře v médiích. CVM znamená, že Evropská komise podporuje Rumunsko v jeho boji s korupcí. Díky tomu se Rumunsko nestává řadou zemí, jak říkají někteří politici. CVM musí pokračovat přesně z toho důvodu, protože Rumunsko je v Evropě a Evropa je Rumunsku. Rumunsko. Musíme mít na paměti, že vláda zákona je jedním z hlavních principů v Evropské unii. Korupce eh, zabíjí, eh, přináší chudobu, narušuje konkurenci, podkopává důvěru občanů ve státní instituce a v vládní strany. Děkuji. Děkuji teď, pan Raden. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové. Já bych rád poděkoval eh, komisi eh, za eh, představení zprávy. Za poslední deset let po vstupu Bulharska do Unie proběhlo řada reform v oblasti systému spravedlnosti jak také můžete vidět ve zprávě CVN. Ta zpráva ale není hybatelem té změny. Hybatelem té změny je touha bulharského lidu dosáhnout eh, spravedlnosti. A i je to také výsledek snah eh, justičního systému zefektivnit se a, a plnit eh, očekávání společnosti. Doporučení eh, ve zprávě nejsou systematická, nikdy nemají, nejsou ve vzájemné souladu a nelze je opakovat jako nějakou mantru. Je fakt, že z komise z těch eh, co tomu věnují jenom pět lidí, jenom dva na, plné, na plný úvazek. Většina z nich nemá zkušenost eh, z oblasti justice a, a nemá žádné eh, právní vzdělání a sledují ty reformy, ale ty reformy budou i nadále probíhat. A ne, ne kvůli tomu, že by někdo v Bruselu říkal, že se musí dít, ale proto, že to je něco, co eh, občanská společnost a ta země sama si vyžaduje. Je to eh, proces, eh, který byl zahájen přístupem obou zemí a dnes už to není efektivní. Musím říci, že to je diskriminační mechanismus, protože se uplatňuje jenom vůči dvěma členským státům, i když všichni víme, že v Unii je korupce všude. Bohužel tento mechanismus se zneužívá, protože eh, se používá k politickým cílům a brání vstupu eh, Bulharsku a Rumunsku do Schengenu. I když to není součástí oficiálních šengenských eh, kritérií, proto je třeba zrušit CVM co nejdříve a nahradit jej nějakým evropským mechanismem pro demokracii který bude eh, založen na objektivních kritériích, která se eh, budou uplatňovat eh, stejně na všechny země. Závěrem bych požádal zástupce komise, nebo bych se jich zeptal, kolik stojí tyhle zprávy CVM daňové poplatníky v Unii. Všechny ten outsourcing, ti expertní, externí experti a tak dále na rok a na všechna ta léta, a kdy dostaneme od komise návrh. Tak jak eh, jsme požádali eh, při hlasování eh, loni o ten na ten celoevropský mechanismus. Dalším řečníkem, posledním řečníkem je pan Pavel. Děkuji vám. Chci vyzdvihnout a eh, poděkovat za eh, tyto úspěchy eh, komise, pokud jde o zprávu MPV o pokroku Rumunska za posledních deset let. Chci se připojit k kolegům, kteří řekli, že tento mechanismus by měl být do určité míry transformován, protože zatím platí pouze na dva státy, Rumunsko a Bulharsko kterým se podařilo v uplynulých deseti letech dosáhnout eh, mnoha pozitivních eh, úspěchů. Máme jasné eh, cíle. Pan Timmermans, místo předseda Evropské komise, spolu s premiérem Grindianu a s ministrem spravedlnosti představili určitý způsob, jimž může komise a vláda Rumunska spolupracovat a všichni eh, zúčastnění ocenili eh, a eh, zdůraznili důvěru v uplatnění tohoto mechanismu a splnění cílu komise. Nezapomeňme na to, že poté, co jsme přijali tyto cíle, konečně můžeme vidět jasný časový horizont pro dosažení těchto cílů a tím pádem i zrušení tohoto mechanismu. Eh, nezapomínejme také na eh, otázku šengenského prostoru, kdy se řeklo, že ehm, jsme eh, v podstatě splnili tyto cíle. Může se také stát, že splníme všechny cíle a přesto zůstanou platit tyto mechanismy, včetně Schengenu, a budou se tyto mechanismy nadále využívat, ale už jen politicky, čili ne z technického hlediska, ale pouze z hlediska politického, přestože korupce eh, eh, bude eh, nevratným způsobem potlačena a práv, stát práva bude existovat. Děkuji za pozornost. Thank you very much. Um, we have, uh... Děkuji. Ještě paní Makové chce rychle něco dodat, ale prosím stručně, abychom ještě mohli dát čas panu Slísovi, aby odpověděl. Děkuji. Jenom byla tu zmíněna ta, ta vazba eh, mezi eh, CVM a Schengenem, což jsme slyšeli i jinde. Eh, já bych chtěla jenom eh, zdůraznit fakta. Takže Holandsko, Nizozemsko tedy, to bylo eh, ta země, která figurovala eh, v té otázce Schengenu. Měli jsme dvě pozitivní zprávy CVM v roce 2011, to byla politická vůle boje proti korupci, dál 2012 um, tehdy eh, socialistická strana, ještě další strana v Rumunsku v podstatě pošlapali eh, právní stát, protože tehdy eh, dojdo k jak, dojdošlo k jakémusi pokusu eh, o machinace s eh, počty voličů a tak dále. Prostě eh, byl to krok zpátky a kvůli tomu jsme, kvůli těmto politickým krokům těchto lidí, kteří teď hovoří o vstupu do Schengenu, to, to znamená PSD, ALDE, díky nim tehdy jsme do Schengenu se nedostali. Yes, we shouldn't... Ano, Neměli bychom asi tuto diskusi otevírat nyní, měli bychom se omezit na zprávu o CVM a eh, jednotlivé politické skupiny. Tady měli mnoho komentářů, také otázek, takže bych teď poprosil pana Slíze z generálního sekretariátu komise, aby zareagoval. Thank you very much and, uh... Děkuji pokusím se tedy to všechno zodpovědět. První věc, kterou bych chtěla zdůraznit, je to, a doufám, že je to ještě zjevnější u současného kolegia komisařů, že komise Eh, má velký zájem na tom, aby v celé Evropské unii opravdu vládl právní stát. Je to důležité téma pro současné kolegium komisařů. Eh, místo předseda Timmermans se eh, na podzim účastnil diskuze ohledně toho, že by existoval nějaký horizontální rámec a tehdy zdůraznil že to je problematika, kterou komise vnímá jako zásadní pro Unii jako celek a chtěl rozhodně eh, tedy vytvářet systémy k tomu směřující i když samozřejmě komise ještě si chce vyjasnit, jak by měl vypadat konkrétní model. Už se o tom ale začalo hovořit a to je tedy doklad toho, jak by chtěla komise dál postupovat eh, v celé Evropské unii. Byla tedy zmínka o konkrétních případech třeba lidských práv, procesních práv. A samozřejmě s tím souvisí i ten rámec pro lidská práva, který, eh, který už máme. Je tady také Evropský soud pro lidská práva a i to je klíčový aspekt hodnocení, jak právní stát funguje v EU hodnotí se to mimo jiné podle možnosti eh, třeba opravních prostředků a podle toho zdal se lze obrátit na Evropský soud pro lidská práva, je-li to třeba. To je klíčový aspekt fungování celého systému. Ten mechanismus CVM jak už jsem říkal, vznikl v, za konkrétních okolností přistoupení těchto zemí a teď vlastně eh, funguje jako součást eh, uspořádání různých mechanismů pro eh, právní stát. Tento mechanismus je konkrétně zacílený. Nicméně je to i mechanismus, který se nezaměřuje na dokonalost, zaměřuje se na to, aby se dosáhlo nějaké rozumné úrovně. A 70 veřejnosti v Rumunsku a v Bulharsku se také vyjádřili v tom, že mají zájem na tom, aby prostě vznikly nějaké normy, které jim umožní se srovnat se zbytkem EU a to je e, právě taková úroveň, které se snaží komise dosáhnout i v tomto e, konkrétním případě, v této konkrétní zprávě. Komise bere eh, ten mechanismus velice vážně. Během eh, let nám mě lidé říkali, že na to je vyčleněno moc zdrojů nebo naopak málo zdrojů. Eh, různě se to přelévá z jednoho k druhému. Co se týče komise, komise na to vyčlenila zdroje, které jsou potřebí k provedení té práce a my samozřejmě si myslíme, že ten úkol plníme odpovědně ale samozřejmě je důležité naslouchat i názorům ostatních. Eh, je to zjevné i v závěrech rady v jednotlivých letech, kde ten přístup komise, nejen ta doporučení, ale i způsob práce komise byl eh, rozhodně podpořen radou a eh, vyplývá to i z hodnocení Eurobarometru, podle kterých většina veřejnosti v těch dotyčných členských státech má pocit, že to je zcela legitimní postup a mají zájem na to, aby se EU tedy do toho takto zapojovala. Takže my jsme přesvědčeni, že tento úkol skutečně plníme seriózně a odpovědně. Byl jsem rád, že poslanci eh, tedy si povšimli, že se snažíme zpřesnit doporučení, která eh, formulujeme v těch zprávách. Byla tady konkrétní otázka toho, když mm, tedy mluvíme o větším množství zpráv, my se snažíme zajistit, aby došlo k přechodu toho, že se budou vlastně eh, podávat zprávy nám, že se bude spíše informovat jiné instituce a obecně veřejnost v těch členských státech. To je takový základní kámen pro prohloubení udržitelnosti a odpovědnosti. Eh, to znamená, nástroje proto již existují a komise má pocit, že teď skutečně je ten hodný okamžik, kdy ty systémy jsou zavedeny, kdy je tedy možné nadále podporovat a monitorovat reformy vlastně i v rámci samotných členských států a nikoli dělat to jenom na úrovni EU. Děkuji. Děkuji vám za eh, toto vysvětlení, za všechny odpovědi. A tím jsme tedy ukončili tento bod a děkuji všem řečníkům a také hostovi z komise eh, za tuto diskuzi. Vážení kolegové, dalším bodem na programu je klíčový návrh současné reformy společného evropského azylového systému. Jedná se o návrh, že by se tzv. kvalifikační směrnice změnila na nařízení. Ta kvalifikační směrnice je nástroj, jímž byla ženevská úmluva z roku 51 o postavení uprchlíků zapracována do právních předpisů EU. Je to tedy základní pilíř celého systému. Ta směrnice již byla revidována v roce 2011 a teď vlastně se ten text má změnit ze směrnice na nařízení a komise tedy navrhuje takto zajít eh, dál v harmonizaci pravidel, které členské státy eh, uplatňují ke zjištění, kdo se kvalifikuje na status uprchlíka nebo příjemce eh, subsidiární ochrany. Kromě toho, že text vlastně uznává příjemce mezinárodní ochrany, také zavádí normy pro práva, která s tímto statusem souvisejí. Paní Fajon, zpravodajka, předložila návrh zprávy 9. března 2017 a dnes budeme diskutovat o sedmi třech pozměňovacích návrzích, které byly předloženy, navíc ještě k 95 pozměňovacím návrhům zpravodajky k tomuto návrhu. Takže nejprve dám slovo zpravodajce a potom stínovým zpravodajům ale nejprve počkám, než se všichni usadí, tak abychom mohli věnovat pozornost tomu, co nám paní zpravodajka řekne. Could you please... Prosím. Posaďte se nebo eh, diskutujte mimo sál, takže paní Fajon máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem ráda, že všichni stínoví zpravodajové jsou přítomni, eh, takže eh, vypadá to tedy, že budeme diskutovat eh, hlavně se stínovými zpravodaji, což už jsme absolvovali v minulosti. Jak jste říkal, tato zpráva zavádí kritéria pro mezinárodní ochranu v EU a je to poměrně důležitý návrh více než 800 pozměňovacích návrhů bylo nakonec předloženo k návrhu komise, včetně těch mých eh, návrhů týkající se této kvalifikační eh, směrnice. Měli jsme čtyři setkání stínových zpravodajů, kde jsme dobře diskutovali i se zástupci komise, občanské společnosti a experty. Chtěla bych poděkovat všem kolegům a stínovým zpravodajům za jejich příspěvky, za jejich dosavadní práci a těším se, na další spolupráci na tomto návrhu. Už jsme začali pracovat na kompromisních pozděňovacích návrzích a jsem ráda, že mnoho pozitivních prvků toho mého návrhu se objevují i e, v pozměňovacích návrzích. A já doufám, že v tomto duchu budeme pokračovat i dále. Je tady mnoho oblastí, e, návrhů komise, které chceme posílit a zlepšit, pokud jde tedy o mm, to splňování statusu mezinárodní ochrany. Já si myslím, že je třeba, abychom dosáhli opravdu co možná nejširší eh, většiny a to i přesto, že zasnívají i eh, poněkud eh, krajní stanoviska ze strany některých kolegů, ale já doufám, že se nám podaří najít nějakou střední cestu. Také jsem byla potěšena, když stínoví eh, zpravodajové také řekli, že se chtějí zaměřit na některé klíčové stránky mého návrhu. Já si myslím, že tento text je jedním z klíčových textů budoucího evropského asilového systému a je tedy třeba řešit ty nejvíce relevantní otázky. Na jedné straně je třeba poskytovat ochranu těm, kteří ji potřebují. Je třeba těmto lidem poskytnout možnost vést nový, bezpečný eh, a důstojný život. To znamená, eh, to, jsou, mm, to je podporování, integrace, zajištění, eh, zajištění pracovních míst a vlastně snažit se eliminovat sekundární přesuny. Je tedy třeba posilovat status uprchlíků a těch, kteří mají nárok na doplňkovou ochranu. Chceme harmonizovat pravidla v Evropě tak, abychom eh, omezili i administrativní zátěž jednotlivých orgánů. Pokud se nám nepodaří eh, zblížit ten status a harmonizovat pravidla v EU, tak myslím, že bychom opravdu propásli velkou příležitost, jak opravit ten azylový systém, který byl eh, ohrožen s poslední migrační vlnou do Evropy. Jedním z důležitých prvků eh, navržených změn v mém návrhu je délka povolení k pobytu. Komise navrhla vlastně možnost, která neznamenala zlepšení a já s tím tedy rozhodně nesouhlasím. Já chápu, že v členských státech jsou různé postupy, chápu postoj některých svých kolegů, ale jsem přesvědčena, že se musíme zaměřit na to, čeho je eh, možné dosáhnout. To je pět let pro první eh, bydliště a po pěti letech ten příjemce eh, mezinárodní ochrany by už se měl kvalifikovat na dlouhodobý pobyt v souladu s evropskou směrnicí v některých eh, členských státech dokonce po těch pěti letech už máte nárok i na státní občanství. Takže je třeba zblížit oba tyto statuty a poskytnout povolení k pobytu na pět let. Ze všech těchto důvodů jsem přesvědčena, že musíme eh, tedy pracovat s nařízením, nevracet se ke směrnici, protože ve směrnici je hodně flexibilních ustanovení, což by narušilo cíl tohoto návrhu a my bychom se rozhodně měli zaměřit eh, spíše na eh, jaksi větší než menší cíle. A nyní se tedy ráda vyslechnu kolegy, eh, pokud mě chtějí třeba ještě na něco upozornit, protože teď vlastně finalizujeme ty kompromisní pozměňovací návrhy, ale jak jsem říkala, pokusím se zohlednit maximum různých názorů s cílem, aby se o zprávě eh, hlasovalo na výboru na konci května. Thank you very much. Děkuji vám. Paní Fajon, a nyní vyslechněme stínové zpravodaje za EPP, paní Mussolini. Děkuji. Já jenom rychle bych odpověděla k jednomu bodu bezprostředně. Měli jsme mnoho eh, kontaktů, výměn názorů, pokud eh, jde právě o zlepšení těch správních postupů a zabezpečení, zvýšení bezpečnosti. Existuje poměrně jasná e, konvergence, pokud jde o odbourání správních e, překážek e, z hlediska doby trvání celého procesu a, za, a musíme také se snažit potírat jakékoliv mezery, které pak vedou k ilegalitě. Je tu tedy období eh, pět let, pokud jde o doplňkovou ochranu a jsme proto, aby se znovu nepřeskoumával ten statut, kdy se znovu přeskoumává povolení, protože to by byl další správní eh, administrativní postup eh, pro všechny zúčastněné státy, vytvářel by nestabilitu a nejistotu, zejména pro osoby požívající mezinárodní ochrany přejeme si tedy revizi ze strany azylové agentury, nějakou změnu, aby došlo ke zlepšení, pokud jde o bezpečnost i v zemi původu. Musíme také odstranit ty takzvané druhotné pohyby. Tam to komise navrhuje velmi správně, ale musí to být přiměřené. Čili musíme ty, ta jednotlivá zdůvodnění jednotlivých osob eh, um, hodnotit případ od eh, případu. Nikoli hned uplatňovat sankce, tím, čímž bychom se dostali eh, znovu zpátky do výchozího bodu, pokud jde o těch pět, pět let. A pokud jde o vnitřní ochranu, tak ta by měla zůstat volitelná, protože pokud tady zavedeme nějakou jasnou povinnost spolupráce pro eh, tyto příjemce mezinárodní ochrany, to může být velice důležité, protože jinak členské státy budou eh, v těžké situaci, pokud nebude existovat bilaterální dohoda s daným členským státem, tak eh, z toho mohou pak vyplývat velké problémy. A konečně pokud jde o otázku nezletilých osob, domníváme se, že nejdůležitějším faktorem je těch pět dní, kde musí být okamžitě kontaktována eh, zodpovědná osoba, učitel, aby nedocházelo Eh, k neustálém změně eh, učitelů a osob, které budou zodpovědné. Děkuji za EKR. Jusi Aláho. EKR si samozřejmě uvědomuje nutnost harmonizovat postupy, které, jimiž se poskytuje mezinárodní ochrana příslušníkům třetím zemí. Proto obecně eh, podporujeme tento návrh usnesení pokud eh, chceme ukončit ty takzvané druhotné pohyby, tak musíme eh, zajistit, aby výsledek ehm, azylového řízení nezávisel na členském státu, kde je podána um, uh, az, azylová přihláška. Azylový systém nesmí podporovat um, azylovou migraci e, ekonomického charakteru v tom smyslu, že uh, lidé, eh, kteří mají nedostatek příležitostí, chudobu a eh, další, budou motivováni um, k migraci místo toho, aby eh, migrovali pouze skuteční eh, lidé, kteří prchají před ohrožením a nebezpečím. A v tomto smyslu náš přístup se liší od eh, přístupu um, liberálů zelených um, a levice. Pokud eh, připustíme, aby byl asilový systém nadále zneužíván eh, jakožto kanál ekonomické eh, migrace, tak budeme stále mít eh, příliš velký příliv osob, které Evropa nebude zvládat. Tato migrace ochrana by měla být dočasná, to znamená, že lidé by pak se měli vrátit do svých zemí, když pomine potřeba této ochrany. Samozřejmě, že osoba, která přišla jako uprchlík, by měla mít možnost požádat eh, o jiné povolení pobytu, pokud se úspěšně integrovala do společnosti. Ale mezinárodní ochrana by neměla být automatickou cestou ke stálemu bydlišti a občanství. A to stá, zejména, když tato osoba nevykazuje známky integrace, což se mm, děje bohužel velmi často. My jsme předložili poměrně velké množství pozměňovacích návrhů, které zrcadlí eh, tuto základní ten politi- politickou pozici a doufáme, že to kolegové podpoří. Například mezinárodní ochrana by měla být udělována na rok. Potřeba této ochrany by měla být eh, zvažována po každé, když je obnovováno povolení k pobytu. Chápeme, že je to administrativní zátěž, ale přítomnost eh, neintegrovaných migrantů je rovněž zátěží, eh, když zůstávají a nemají k tomu žádný platný důvod. Máme za to, že migrace by měla být jakousi dohodou mezi migrantem a hostující, hostující společností. To znamená, že oni by měli mít práva, ale zároveň i určité eh, rozumné závazky a povinnosti. To znamená, přístup k sociální pomoci by měl být podmíněn účastí a úspěšným dovršením integračních opatření, jako je například učení jazyka. Měly, měla by existovat postihy proti osobám, eh, které jsou zjištěny, že pobývají bez povolení v jiném státě, než v tom, který jim po ochranu udělil. Příslušníci třetí zemí by měli být eh, eh, vyloučeni z uprchlického statutu pokud se dopustili jakýchkoliv sexuálních či jiných zločinů, například zneužívání nezletilých, nebo plánovali, nebo jakýmkoliv přispívali eh, k páchání eh, teroristických eh, trestných činů. Ochrana obětí je samozřejmě evropskou hodnotou, ale naivita není hodnotou. Budeme-li slepí vůči následkům migrace, to je prostě pouze nezodpovědné. Děkuji. Thank you. Hm, já vám také děkuji. Za, za Alde tu nemáme stínovou zpravodajku, takže paní Veržia. Zague. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Já nahrazuji Barbaru Spinelli, která se vám tímto omlouvá, bohužel se nemohla dostavit, ale eh, předala mi eh, své poznámky a já se vám je tady pokusím sdělit. Paní Fajon, paní Spinelli, vám děkuji za skvělou práci, eh, která byla opravdu velmi pečlivá takže pokusy o e, redefinici e, principu e, nenavracení, mm, tady, tady paní Spinelli předkládá některé návrhy, které odpovídají tomuto principu nenavracení, abychom se vyhnuli některým Ehm, problémům a úskalím. Ona například navrhuje, abychom lépe definovali nebo lépe uznali eh, tedy otázku takzvaných environmentálních eh, uprchlíků, klimatických uprchlíků. A abychom nezapomínali, k tomu to chci k tomu dodat osobně, ti eh, takzvaní osoby vysídlené v rámci jednoho státu, kdy musíme prostě vzít v potaz eh, dopady lidské činnosti, včetně zemědělství, eh, takzvaného land grabbingu a water grabbingu. Paní eh, Spinelli by chtěla si také prodloužení, tedy povolení pobytu a e, združení s, se statutem e, sekundární ochrany. S tím, že bychom se měli opřít o nejlepší platné postupy některých členských států. Ona se také e, přeje, aby členství rodinného příslušníka bylo, tedy ta, aby tato definice byla rozšířena a chce zrušit povinnost členských států revidovat statut mezinárodní ochrany, také prodloužení z na devět měsíců to období, které, pro, které mají příslušníci třetí, třetích zemí pro podání další žádosti o povolení pobytu. Dále navrhuje zrušit omezující články týkající se e, ochrany na místě v případě, kdy hrozí eh, určitá, určité riziko eh, persekuce, anebo kdy to vychází, kdy sekundární ochrana vychází z nějakých událostí, ke kterým došlo později, poté, co tato osoba opustila svou zemi původu. Děkuji vám, dámy a pánové, eh, pane předsedo, paní zpravodajko. Doufám, že jsem to eh, předala neskresleným způsobem. Děkuji. Sophie Intwell by měla nahrazdit Angeliku, takže bude mít slovo nyní. Angelika se musela eh, účastnit jiného jednání, takže jsem tu místo ní a přečtu těch pár bodů, které si eh, přála vám předat. Domnívá se, že revize společného azylového systému by měla vycházet ze skutečné solidarity, sdílení odpovědnosti či a, a harmonizaci mezinárodního uprchlického statutu. A ty pozměňovací návrhy, které jdou tímto směrem, podrobnější podrobnosti eh, směřují k další ah, harmonizaci těch dvou statutů, to znamená ve, té dodatečné ochrany a uprchlického statutu. Ehm, dále podpora eh, integračních opatření a omezení interní ochrany na situaci, kdy eh, členský stát eh, nemůže zajistit potřebnou ochranu. Ehm, dále Chci přidat ještě jednu poznámku, která nebude tedy za paní, za paní Mlinár, chci jenom reagovat na to, co řekl pan Haloaho. Pokud nemůžete dát, nedáte lidem žádnou trvalou perspektivu, proč by se integrovali? Za druhé, to, co jste říkali, samozřejmě zní velmi přesvědčivě například eh, uchazeči o azyl, kteří se dopustí ehm, zneužívání ehm, nezletilých eh, nebo znásilnění. No ale to se přece týká všech. A že by měli oni být nějakým způsobem potrestáni víc, nebo že se více dopouští těchto aktivit, to není na ničem založeno. Já znám mnoho lidí, kteří mají takové názory, včetně eh, názoru na ženy. Integrace je jedna věc, asimilace je něco jiného. A mě by zajímalo, na jakých standard, z, jak, z jakých standardů vycházíte. To znamená rovná práva, rovné povinnosti. Thank you very much. Uh, the next speaker... Děkuji. Jean Lambert za zelené. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce. Myslíme, že, myslíme si, že tady eh, odvedla skvělý kus práce. Takže eh, po, my dáváme pozměňovací návrhy pouze v případech, kde jsme chtěli něco posílit, eh, zdůraznit či potrhnout. Jestli bychom měli přejít od směrnice k nařízení, tak myslím, že některá ta tvrzení ohledně potenciálních výsledků jsou trošku nadsazená, abych to řekla mírně. A nutí členské státy dělat věci, které spíš snižují standardy oproti těm, které mají. Ale k tomu se asi ještě vrátíme, až budeme řešit to, co členské státy skutečně předložit chtějí. Jednu věc, kterou jsme podpořili, kterou jsme učinili z hlediska našich pozměňovacích návrhů, je odstranit veškeré odkazy na eh, druhotný pohyb. Pokud je legislativu, která definuje, za jakých okolností někdo má dostat mezinárodní ochranu nebo ne, ta myšlenka použití tohoto jakožto mechanismu ehm, na odstranění sekundárního eh, pohybu není na místě. Také koncepce vnitřní ochrany, to si myslíme, že můžeme odstranit, protože uspokojivá ochrana je státní odpovědnosti, je to ochrana občanů a myšlenka, že se to dá předat eh, OSN nebo jiným orgánům v nějakých eh, částech té země, to je něco, k čemu se nemůžeme připojit. A tady máme příležitost odstranit tuto možnost. A já eh, bych také se přimlouvala za to, abychom tak učinili. Protože jsme proto neslyšeli žádné platné argumenty. Také souhlasíme s tím, aby se e, zblížily ty humanitární statuty, uprchlického statutu a um, e, e, statutu um, doplňkové ochrany. Neměli bychom nutit členské státy ehm, k revizím statutu, kromě toho, že to zatěžuje členské státy, tak to také podkopává ehm, pocit bezpečnosti mezi samotných uprchlíků a podkopává to ehm, pobídky k integraci. Víme také, že mnozí uprchlíci stráví řadu let mimo eh, svůj stát. Já jsem byla v Pakistánu, tedy scházela jsem se s uprchlíky, kteří se vrací do té země třeba po 30 letech. Říct, že je necháme v nějakém mezistavu celou tu dobu a budeme kritizovat, že, to, že se ne, neintegrují, no to je nehumální a kontraproduktivní. Takže tyto dva statusy by se měly zblížit, eh, protože eh, ty jejich potřeby nejsou jiné, pokud eh, požívají, mají požívat uprch, ochranu z hlediska statutu uprchlíka nebo doplňkové ochrany. Ehm, dále uznávání je důležité integrační opatření by neměla být povinná, pokud budou eh, povinná, tak eh, musí být také dostupná. A v mnoha členských státech budou povinná a přitom nedostupná nebo eh, se nezohlední určitá traumata související s integračními opatřeními v určité fázi jejich života. Z hlediska přístupu k financím, tak chceme, aby místní orgány byli schopni získat bezprostřední přístup k těmto fondům. Ehm, řada členských států vytváří neopodstatněné bariéry v přístupu k financím. Takže to jsou některé z pozměňovacích návrhů, eh, které předkládáme. Těšíme se na spolupráci s paní zpravodajkou eh, na tam, tomto velmi významném legislativním nástroji, ať už bude mít nakonec jakýkoliv statut. Já mnohokrát děkuji za e FDD žádný sínový zpravodaj není, takže uh, máme zde žádost od tří dalších poslanců a eh, A dostaneme se k dalšímu jednání, Děkuji, Jane. Nejdříve poděkuji kolegyni Tanie Alexandře a dalším, kteří eh, pracují na tomto velmi důležitém nástroji. Já trochu navážu na to, co říkala Alessandra. Chci potvrdit, že EPP podporuje tento návrh. Jehož konečným cílem je snížit administrativní zátěž členských států při posuzování žádostí o mezinárodní ochranu. Domníváme se, že EU musí zracionalizovat taková kritéria pro udělování ochrany, aby eh, eh, zabránila eh, v nebo nepodněcovalo uprchlíky žádat o ochranu v několika členských státech. Potom a k těm druhotným pohybům, a o tom právě hovořila, myslím, Jean, a chápu, proč, ale v určité fázi, když se bavíme o tom, jak dále posouvat asilové právo, tak si uvědomuje, že jsou členské státy, které se eh, skrývají za druhotným eh, pohybem, aby nedostály svým eh, povinnostem. Musí být nějaké důsledky za přecházení z jednoho členského státu do druhého a vybírání si azylových podmínek právě proto, že jsou tak odlišné podmínky v různých členských státech. To prostě musíme zvážit. Možná si to vyžádá velké, eh, velkou diskusi, jaké důsledky budou tady pro lidi, kteří se budou přesouvat eh, mezi členskými státy poté, co dostali ochranu v jednom. Jaké důsledky to budou, to si musíme probrat tady, ale něco stanovit se musí. Také souhlasíme s tím, že všichni žadatelé o mezinárodní ochranu eh, by měli dostat eh, příležitost eh, k rychlému procesu, k určení statusu, protože jedině tak můžete rychle pomoci lidem ze, stat, ze států, kde by, byli, kde by měli ochranu na takový uprchlický nebo uprchlický režim, nebo režim ochrany, ale také pro osoby, které se nekvalifikují. A potom se dostanete do situace, kdy eh, lidi straví desítky eh, let v nějaké zemi, aniž by měli eh, nějaké rozumné vyhlídky na asimilaci nebo integraci do společnosti. Děkuji vám. Dalším řečníkem je Birgit Zippel. Děkuji. Dříve je třeba si připomínat, když hovoříme o sekundárních pohybech, že na základě faktů. Ten stávající azylový systém znamená, že jenom dvě nebo tři eh, země odpovídají za všechny eh, uprchlíky, za všechny žadatele o azyl. A je to hlavně Itálie a Řecko. Protože tady máme dublinský systém a ten dublinský systém uvádí, že odpovídají členské státy, kde eh, kam uprchlíci nejdříve přijedou. Je to zcela nefér a vůbec to nesouvisí se solidaritou. Potom sekundární pohyby. Já jsem překvapená, že je možné požádat o azyl eh, v různých členských státech, protože jsem si myslela, že abychom se eh, tomu vyhnuli, máme systém Eurodac. Takže odeberete eh, otisk prstů a najednou víte, že ten člověk už požádal o azyl v jiném systému, v jiném státě, tak to zjevně asi nefunguje, takže proč bychom nesprovoznili to, co je na stole a, a místo toho, abychom hledali další regresivní opatření. Potom bych ještě dodala něco k té otázce, jestli ochrana v každém případě pro ty, kteří dostanou azylový status, by měla vždy být dočasná. Máme nějaké zkušenosti, zejména v Německu, protože za ta dlouhá léta jsme vzali spoustu uprchlíků a pokud eh, od začátku řeknete těm lidem, ano, máte ochranu, ale jenom eh, několik let, tak proč eh, by se měli integrovat do společnosti? Proč by měli dodržovat pravidla, když jim řekneme, že je třeba, aby odešli za rok? Není důvod dodržovat pravidla. Čili aby byla alespoň šance získat v té zemi, kde dostanu azyl, tak je důležité, Eh, tedy eh, podpořit tuto integraci takto. A máme také zkušenosti s tím, že když lidé eh, byli donuceni opustit zemi kvůli válce, řada z nich se vrátila po ukončení války. Ale podívejte se na situaci v Sýrii. Tam ta válka už trvá šestý rok. A ti, kteří mm, museli opustit ze své zemi, No opustit svou zemi, asi nebudou chtít zůstat uprchlíky eh, na zbytek života, ale chtěli ani jimi být 6 let. Pomůže to nejenom těm uprchlíkům, ale i těm společnostem, ve kterých žijí, aby eh, přispívali eh, tedy k té společnosti a nečekali jenom na odeslání zpět. A teď ta poslední poznámka k odesílání pachatelů trestné činnosti zpět. To mi opravdu leží na srdci protože pokud spácháte trestný čin, je třeba to prošetřit, je třeba, abyste za to dostali trest před soudem. Pokud jedna skupina lidí, kteří eh, zůstávají v, v naší zemi, bude poměřována eh, jiným měřítkem, tak to znamená pro systém spravedlnosti dlouhodobě. Pokud budeme eh, různý zločin trestat různě mezi různými skupinami pokud eh, vytvoříme teď zvláštní tresty pro uprchlíky, co eh, bude pro, eh, za tresty pro další skupinu, která se nám nelíbí. Takže musíme postupovat podle zásad právního státu a na pach, s pachateli trestné činnosti nakládat stejně, ať už jsou to Němci, Francouzi, Poláci, Syřané nebo lidé jiné národnosti. Od toho máme v justiční systém, který si s nimi poradí. Děkuji. Pan, eh, Čechovský, pan Zdechovský. Krásně vyslovujete mé jméno. Tak eh, já bych měl několik konkrétních poznámek. Moc krát děkuji zpravodejce, zpravodejce za to, že opravdu se do té zprávy pustila. Ona není jednoduchá. A to říkám s velikánským obdivem, ke všemu, co bylo prozatím na té zprávě odděláno a proto věřím, že, že přijmeš, Tanjo, ode mě konkrétní věci, kde vidím trošku z té praxe, jak jezdím po uprchlických táborech, vidím trošku problémová místa. A nechávám to na diskuzi. Máme poměrně dostatek času, tak doufám, že eh, pan předseda mě nebude zastavovat a že se budu moci k více bodů vyjádřit. Opravdu pojďme bod po bodu. Za prvé samotné nařízení. Já osobně Mm, když jsem si ho pročet a srovnal jsem ho se směrnicí Rady z roku 2003 lomeno 109 eh, ze 25. listopadu 2003, tak eh, myslím, že tam mnoho významných rozdílů není. Je tam vlastně posun ve vnímání třeba, třeba eh, rodinných příslušníků, ale obecně bych řekl, že ta směrnice eh, tak, jak je, nebo to nařízení tak, jak je vlastně definováno Evropskou komisí, tak určitě ten význam a takový bych řekl mm, duch, kterým byl představen, tak určitě mít nebude. K těm, eh, k těm eh, doporučením nebo k těm věcem, které tady byly, já si myslím, že některé věci jsou výborně zpracované a i uh, Eh, ty si tam jo, trošku, trošku nasměrovala určitým směrem, kterým, eh, který odpovídá současný eh, asilový, asilový situace, ale třeba u článku 2 definice rodinných příslušníků tam je prostě z mýho pohledu poměrně složité, jak definovat eh, rodinného eh, příslušníka a kdo je rodinným příslušníkem. Jestli sourozenec toho, který dostal azyl, je rodinným příslušníkem. A tady já vidím třeba slabší bod a myslím si, že musíme diskutovat o tom, jestli ta úprava, která tam je, jestli nebude takovým půlfaktorem a takovým, bych řekl, eh, znovu, znovu rozjetím migrační krize. Další konkrétní bod, na který chci upozornit, je článek 16 odstavec 1, eh, nové písmeno eh, C a A, kde samozřejmě vidím, vidím problém v přijetí návrhu, že by došlo k rozšíření okruhu osob, které by byly oprávněny získat status doplňkové ochrany. Osobně jsem toho názoru, že zejména v situaci, kdy v současnosti Evropská unie čelí eh, čelí náporu některých lidí, je návrh rozšiřovat okruh kvalifikovaných osob pro poskytnutí jedné z forem mezinárodní eh, ochrany přinejmenším nezodpovědný. Jedná se o zásadní nabourání stávajícího konceptu mezinárodní ochrany a jedná se i pro důvod, eh, který není, eh, jedná se i z důvodu, že vlastně toto nebylo příliš diskutováno na mezinárodním poli. Je to poměrně zásadní, zásadní změna. A další věc, kterou, eh, kterou chci říct, já osobně příliš nesouhlasím eh, se slaďováním doby platnosti povolení k pobytu vydávané pro osoby, které jsou uznávanými uprchlíky a na druhé straně pro osoby, které používají doplňkové ochrany. Já si myslím, že tam by měly mít členské státy svobodu rozhodnout, jak budou to mít uh, oni osobně, osobně uh, oni to budou mít nastaveny. A poslední věc je, se týká adaptační lhuty. Tam se vlastně snižuje adaptační lhuta na tři měsíce. Já si myslím, že tak zásadní změny a vzhledem k tomu, že uh, vlastně ohledně asilového řízení se vede několik soudních sporů, které budou rozhodnuty v nejbližší době. Myslím si, že v době nejbližšího roku eh, si myslím, že ten postoj rady dát dva roky na implementaci eh, těchto ustanovení, že mi přijde poměrně, eh, poměrně logický a myslím si, že je poměrně, poměrně věcný. Já si myslím, že tadyhle není co uspěchat, Myslím si, že řada, řada vlastně těch asilových procedur v současné době funguje a takový ten pres na to, to urychlit si myslím, že není v tomto případě příliš dobrý. Obecně bych řekl k tomu, co tady bylo řečeno, co říkala třeba Sofie, jak reagovala na, na kolegy eh, z konzervativců. Uh, já si myslím, že, že při asilové eh, problematice je potřeba eh, respektovat kulturu, právo, normy a standardy členských států. A že je taky důležitý vlastně i tam zmiňovat a je potřeba říkat, že je potřeba eh, se integrovat v dané zemi. Tady velmi často říká se, jak se ty lidi mají integrovat. Já jsem tenhle ten týden navštívil uprchlický tábor v České republice Balková to je uprchlický tábor, kde ty lidi jsou vlastně před svojí dobrovolným nebo nedobrovolným umístění před svým dobrovolným nebo nedobrovolným odchodem z České republiky. Bylo tam asi 50, 50 lidí a většina z nich tam byla z důvodu, že porušila vlastně právo členského státu, tedy České republiky, na, na eh, to Eh, v tom státu pobývat. Velmi často se jednalo třeba o mm, to, že ty lidi přišli se falešnými, eh, falešnými doklady. Ty lidi páchali eh, trestnou činnost, že byli zapojeni do třeba organizovaného zločinu. Setkal jsem se tam s lidmi, kteří distribuovali drogy a kteří třeba žili na území České republice eh, několik, několik let a opakovaně jim byla, eh, byl azyl nebo byla doplňková ochrana prodloužená. Nebo tam byli lidé, kteří kteří už eh, se nacházeli v České republice, přestože situace v jejich zemi už, už nesplňuje ty kritéria na určitou ochranu. A to si myslím, že je potřeba vidět i v tom kontextu tohoto nařízení. Je potřeba tyto věci vždycky při těch nařízeních, které tady děláme, vnímat. Členský stát by měl mít šanci ty lidi odmítnout a neměl by dávat příliš mnoho kliček k tomu, aby se to prodlužovalo. Protože některá řízení na vydání těch lidí zpátky do vlasti. Díky tomu, že tam je možnost mnoha kliček, tak eh, jsou, se vedou třeba tři až čtyři roky a podle mě je to z mýho pohledu až nedůstojné. Děkuji za ten prostor. O, o, většinou mívám jednu minutu, tak jsem, já nevyužil eh, tvé schovývavosti a toho času a toho, že tu není tolik kolegů a, a eh, snažil jsem se říct všechny své postřehy. Děkuji. Uh, děkuji, pan Lenárs. Děkuji, pane předsedo, děkuji Tanie za práci. Říká, že chce mít takový progresivní postup a já doufám, že všech 800 pozměňovacích návrhů jí e, v tom e, pomůže a že bude e, si to myslet, až si je přečte. Já tak trochu nesouhlasím s ní, když říká, že bychom měli mít akorát ta pozitivní integrační opatření, abychom zabránili eh, sekundární pohybu. Myslím, že potřebujeme pozitivní i eh, trestní opatření, abychom se postarali o to, aby lidé, kteří eh, hledají ochranu v Evropské unii, a, a měla povinnost jim to eh, poskytnout tu ochranu, ale to na základě postupů, které máme. Evropa prostě nemůže být eh, takové eh, meny, ze kterého si každé, každý vybere, kam chce jít. A nejsem si jistý, že jenom pozitivní opatření by splnila takovýto požadavek. Já jsem překvapený tím, co říká paní Zipl která říká, že můžeme zabránit, použít Eurodac k zabrání sekundárního pohybu. No, na Eurodaku teď pracujeme a jediná věc, kterou SAD eh, zatím říká, je eh, odstraňovat eh, odkazy na sekundární pohyb v tom textu, tak já doufám, že v rámci práce na Eurodaku tedy získáme nějakou podporu od SAD tímto směrem. Děkuji. A ještě o slovo Sofie žádala na 20 vteřin. No k těm sekundárním pohybům, tam souhlasím s Birgit, že, že se to řeší v jiných návrzích, eh, zejména v eh, směrnici o podmínkách přijetí, eh, která se bude ještě řešit později. Tam nejsou jenom podněty, ale i sankce za sekundární pohyb, tak aby se lidé vrátili tam, kde mají být. Ale tak tady hovořil pan Zechovský o hodnotách. No, eh, lidé nemusí sdílet hodnoty a já se říkám, jaké hodnoty. Protože eh, řada těch, eh, kteří přicházejí, spíše sdílejí vaše hodnoty než moje, ale musí respektovat zákon. A to se týká všech. A když tady někteří říkají, kteří jsou, tady hovoří o ti, kteří jsou proti migraci a říkají, o tom, eh, že by měly tedy ženy, eh, že by měly někdo dodržovat nějaké moje hodnoty, no tak ty moje hodnoty jsou často eh, velmi vzdálené tomu, co je v základních smlouvách. Děkuji. Tolik tedy k seznamu zapsaných řečníků a teď bych rád požádal komisi. Je tady někdo? By si vzala slovo. Děkuji. My vítáme pozměňovací návrhy, především ty, které posilují cíl návrhu komise. Předseda, prosím, přesuňte si mikrofon. Takže vítáme pozměňovací návrhy, které byly předloženy, především ty, které posilují eh, cíle návrhu komise. Chtěla bych zdůraznit především ty, které posilují záruky, pokud jde o poskytování integračních opatření ze strany členských států a také návrhy, které posilují pravidla pro eh, nezletilé, zejména pokud jde o jejich Eh, péči. Chtěla bych trochu varovat před tím konceptem environmentálního nebo ekologického uprchlíka, protože právní koncepce v mezinárodní ochraně předpokládá, že tam musí být nějaký aktér pro následování nebo nedostatek ochrany. A to není úplně zjevné v případě, že se jedná o tyto takzvané ehm, ekologické environmentální uprchlíky. Potom bych chtěla připomenout jeden cíl, Eh, jeden ze základních cílů tohoto návrhu eh, byl posílit eh, soulad mezi rozhodnutími o azylu v celé EU, tak aby skutečně evropský azylový systém řádně fungoval. V tomto rámci máme pocit, že používání alternativy interní ochrany v EU a ve všech členských státech je tedy klíčovým aspektem. Bylo tady hodně komentářů týkající se možnosti integrace. Tady bych chtěla říci, že součástí návrhu komise je právě možnost zůstat i v případě, když už není potřeba další ochrany, za předpokladu, že má ten člověk důvod zůstat na základě předpisů o legální migraci. Pokud jde o důvody stažení nebo odejmutí statusu v souvislosti s trestnou činností, tam bych chtěla zdůraznit, že návrh komise vlastně nezavádí nic nového, ale jenom kodifikuje judikaturu v tomto ohledu. A konečně pokud jde o ty sekundární pohyby, tento návrh také nezavádí nic nového, jenom je odrazem našeho návrhu u dublinského nařízení ze strany těch příjemců eh, ochrany. Zatím ten příjemce ochrany by měl dostat nebo zůstat ve členském státu, který jim udělil status ochrany, nebo by neměli vlastně se přemysťovat do jiných členských států, pokud na to nemají nárok, pokud třeba nemají nárok tam pobývat z nějakých jiných důvodů. Děkuji. Thank you very much. Děkuji paní Sigety z Evropské komise a tím tedy uzavíráme tento bod na pořadu jednání. Děkuji všem, kteří se zúčastnili diskuse. A teď tedy budeme pokračovat s dalším bodem. Jak už jsem říkal, tento bod přichází na řadu dříve, než bylo původně plánováno. Jsou to dva body, které jsme tedy sloučili. Združení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací a Evropský kodex pro elektronické komunikace. Ještě eh, počkáme pár minut, než eh, přijde komise. Takže tak dvě, tři minutky. Uděláme si kratičkou přestávku, ale nikam daleko nechoďte. Okay, dear colleagues, the, uh... Vážení kolegové, zástupci komise eh, ještě nedorazili, zřejmě někde po cestě diskutují, ale nechci, abyste museli dále čekat. Takže v září 2016 komise eh, předložila návrhy o BEREC a o eh, Evropském kodexu pro elektronické komunikace. Ten druhý text je vlastně přepracovaným zněním čtyř směrnic a výbor ITRE je tedy příslušným výborem pro oba eh, texty. Libe bude mít stanovisko k textům. Obě, eh, oba texty už se souvisejí a spravodaj a stínoví zpravodajové se tedy rozhodli projednat je společně. Spravodaj pan Petersen nás tedy teď seznámí se svými návrhy eh, stanovisek a pak dám slovo stínovým zpravodajům a také samozřejmě komisi, až dorazí. Takže pan Petrsen má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych poděkoval sekretariátu, především Jose Manuelovi eh, za vynikající eh, spolupráci. Já tedy jsem navrhovatel těchto dvou stanovisek a mohl jsem tedy upravovat i text komise v některých klíčových oblastech, které spadají do pravomoci tohoto výboru. Jedná se o budování důvěry občanů, transparentnost, ochranu soukromí a osobních údajů. Pokud jde o Evropský kodex pro elektronické komunikace, vítám návrh komise aktualizovat regulační rámec. Úspěšné provádění eh, tohoto textu by mělo znamenat i záruky svobody projevu, informování, pluralitu médií, kulturní rozmanitost, ochranu spotřebitelů, ochranu soukromí a osobních údajů. Proto jsem navrhl pozměnit text tak, abychom naplnili tyto cíle, zároveň eh, samozřejmě i s ohledem na chystaný přeskum směrnice o ochraně soukromí, také bych chtěl zajistit eh, vlastně sladění s, obecnou, eh, s obecným nařízením na ochranu údajů. V tom stanovisku uvidíte, že jsem se snažil nastolit rovné podmínky mezi všemi poskytovateli služeb, především prostřednictvím definice eh, různých mezi osobních komunikací. Dále jsem chtěla zajistit minimální standardy pro sítě a služby a také zajistit soukromí konečných uživatelů. Možná si vzpomenete, že nedávno jsme schválili schvalovali iniciativu o zjednodušení základních práv u dat velkého objemu. Myslím si, že i v tomto návrhu bychom se měli snažit vlastně zajistit koncové kodování, tak abychom pojistili důvěru občanů ve služby, které používají. A v tomto eh, kontextu bychom tedy neměli Eh, mít žádná vrátka, která by umožnila vyhnout se bezpečnosti u našich sítí. Eh, v souvislosti s tím chceme také vlastně vytvořit eh, i prostor pro evropské regulační orgány. Teď tedy přejdu k BEREK. Jedná se o regulační rámec pro elektronické komunikace a potřebujeme tedy zajistit, že eh, ten příslušný orgán bude schopen eh, plnit eh, daný úkol. Plně tedy podporuje návrh komise na posílení pravomocí Bereku. Já jsem chtěla zajistit, aby Berek při plnění svých úkolů plně zohlednil základní práva, tak jak jsou obsažena v listině základních práv EU. A myslím si, že touto cestou bychom zajistili plnění a efektivní provádění eh, kodexu pro elektronické komunikace je velice důležité zajistit transparentnost a nediskriminaci ve všech odvětvích, u všech subjektů a zúčastněných stran. Tento princip by se samozřejmě měl týkat i fungování Bereku. Velice se těším na vaše komentáře a vaše příspěvky k tomuto návrhu stanoviska a rád eh, s vámi všemi budu diskutovat, takže eh, klidně se na mě obraťte prostřednictvím mé kanceláře. Děkuji. Děkuji. A teď dám slovo stínovým zpravodajům, alespoň těm, kteří se dostavili. Pan Skripek je přítomen, takže mu dávám slovo. Um, okay. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Také já bych eh, chtěl poděkovat zpravodaji za práci na tomto stanovisku. Je třeba skutečně eh, podpořit technologický průmysl, inovační podniky, tak, aby se vyvíjely nové služby pro evropské občany. Zároveň s tím ale přichází problematika dodržování základních práv občanů. Myslím, že to, eh, ta právní úprava by měla zajistit rovnováhu mezi vlastně nadměrnou kontrolou a zajištění těchto svobod. Je třeba také respektovat nezávislý poradní hlas Bereku, nicméně nepodporuji vznik zase další evropské agentury, protože to nějak nezvýší respekt k hodnotám zákazu diskriminace a ochrany základních práv. Myslím si, že by bylo vhodnější, kdyby eh, tady nebyla tato prodloužená paže komise, kdyby spíše se spolupracovalo s těmi příslušnými subjekty. Národní regulační orgány samozřejmě by měly mít možnost eh, si nadále vyměňovat názory, eh, takže pokud vlastně to funguje, proč bychom to měli nějak opravovat? To je otázka, kterou já kladu. Děkuji. Děkuji. Žádný další stínový zpravodaj nebo poslanec se nehlásí do diskuse a využiji tedy příležitosti a dám slovo sobě, protože jsem stínovým zpravodajem, takže se také stručně vyjádřím k návrhu stanoviska. Já si myslím, že to je velice dobrý základ eh, pro výbor ITRE. Jsem velice potěšen eh, tím návrhem a určitě bych chtěl zdůraznit, eh, že je třeba tedy podporovat to koncové kódování a možná bych šel ještě o krok dál a položil otázku, zda by toto nebyla i příležitost, když se jednou za deset let dělá taková reforma, že bychom zavedli vlastně toto koncové kódování jako standard pro elektronické komunikace ve všech oblastech. Takže velice rád o tom budu diskutovat, ale zároveň jsem velice spokojen s vaším návrhem, pane Petrsne. A, takže pokud tady uh, už někdo z poslanců se nehlásí, tak se zeptám komise, zda chce vystoupit. Prosím. Děkuji, omlouvám se, že jsem přišel pozdě, ale naše kanceláře jsou opravdu daleko odsud. Uh, takže my jsme si prostudovali návrh stanoviska, blahopřejeme k tomu zpravodaji a e, děkujeme i za dnešní komentáře. Obdobné pozměňovací návrhy se objevily i na jiných výborech a jsme připraveni spolupracovat s různými výbory, e, tak abychom zapracovali tedy i vaše pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji vám, děkuji komisi, děkuji za to, že jste eh, přece jen přišli, i když jsme ten bod zahájili dřív, nemusíte se omlouvat. A teď ještě vrátím slovo panu Petrsnovi, zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o další podporu tedy toho šifrování mezi koncovými body, a to, že by se to mělo stát standardem, já o tom rád budu s vámi diskutovat. To je poměrně dalekosáhlé opatření a je třeba se zamyslet nad tím, jaké by to mělo dopady. I když bych se na to díval ehm, relativně pozitivně, ale budeme o tom diskutovat a uvidíme, eh, k čemu se dopracujeme. Na adresu pana Škripka samozřejmě můžete nesouhlasit s tím, zda má smysl zřizovat agenturu nebo ne. Já bych argumentoval tak, že to potřeba je. A považuji to za vhodné, ale samozřejmě je zcela fér, že máte takovýto názor, že to nutné není. Já bych řekl, že na základě materiálu a podkladů, které teď máme, je odůvodněné takovouto, eh, takovýto orgán zřídit, takže bych to chtěl v tom textu ponechat. Takže s tím bych vám tedy poděkoval za příspěvky a prosím, kdykoliv se obraťte na mě, na mou kancelář nebo na sekretariát, pokud budete mít nějaké další komentáře. Děkuji. Ještě jednou děkuji. Chtěl bych teď všechny informovat, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 3. května v 10 hodin, což je poměrně brzy, takže prosím, počítejte s touto lhůtou a u přepracovaného znění eh, vlastně pozměňovací návrhy ke kodifikované části musí být odůvodněny na základě článku 100 eh, 5, takže prosím, aby všichni pečlivě připravili pozměňovací návrhy tak, aby byly v souladu s pravidly, protože jinak je budeme muset označit za nepřípustné. E, takže ještě jednou vám děkuji za tuto diskusi. Další bod je předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. Tento bod eh, je vlastně informací o stavu eh, třístranných jednání eh, o směrnici AMLD. Zatím proběhly dva trialogy, další se bude konat 10. května. A spolu s pravodajkou za Libe je paní Sargentiny, která by nám chtěla poskytnout poslední informace, ale nemůže tady být, takže přečtu její prohlášení. Už eh, před rokem se objevily úniky z panamských dokumentů, objevila se i další odhalení, která poukázaly na nutnost transparentnosti, pokud jde o praní špinavých peněz a daňové úniky. Eh, je třeba řešit nezákonné toky, zabránit zločincům, aby ukrývali peníze v podivných eh, společnostech. To je třeba pro EU, ale také pro třetí země, především rozvojové země. Proběhly zatím dva trialogy o Eh, vlastně přeskumu eh, směrnice proti praní špinavých peněz. Třetí trialog je naplánován na květen. Z jednání je jasné, že všichni tedy se budeme snažit dospět k výsledku, který bude znamenat přísnější přístup k praní špinavých peněz a k financování terorismu. Měli jsme už příležitost eh, diskutovat eh, v rámci první orientační debaty o různých aspektech, jako jsou rejstříky, které ukazují, kdo vlastní společnost nebo svěřenský fond, eh, předplacené karty a podobně. Jako zpravodajka jsem zdůrazňovala nutnost veřejného přístupu k rejstříku skutečných vlastníků, tak aby se zabránilo eh, různým eh, vlastně dírám v předpisech, kterých by potom zločinci mohli využívat. Doufám, že Rada bude souhlasit eh, se stanoviskem parlamentu během nadcházejících jednání. Příští trialog, jak už bylo uvedeno, se bude konat 10. května Nevím, jestli se k tomu chce někdo vyjádřit, ale myslím si, že to asi není nutné, protože to byl jenom informační bod, takže jste informováni. A teď tedy přerušíme schůzi až do hlasování, které je naplánováno na 11.40, takže máte čas si dát kávu. Děkuji.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 Okay. <clears throat> Okay, dear colleagues. Kolegové, žádám, abyste se usadili. začneme hlasovat. Začneme prvním hlasováním. A to je automatická výměna údajů registraci vozidel v Chorvatsku. Zpravodaj Claude Moráš, jehož zde dnes nahrazuji. Přistupme k samotnému hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni již hlasovali. Všichni. Konec hlasování. A to je schváleno. Dále dohoda mezi Evropskou unii, Norským královstvím, pardon, Takže Norským královstvím o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz, jakož součást Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014 až 20 přijetí zprávy přistupme i hned k hlasování. Eh, zahajuji hlasování. Všichni již hlasovali. Konec hlasování. Schváleno. Děkujeme panu Zdechovskému. A další hlasování. A to je víceletý rámec pro agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018 až 2022. Jejíž zpravodajkou je Angelika Mlinar. A i v tomto případě přistoupíme k hlasování, zahajeme hlasování. Všichni hlasovali. Konec. Schváleno. Rovněž. Děkuji. Ano, prosím. Omlouvám se, nemám s sebou hlasovací kartu. Můžete mě započítat navíc? Zmíníme to v zápisu. Dobrá, kolegové, přistupme k dalšímu hlasování. Normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu v přepracovaném znění. Zpravodajkou Sofia Indvald. A musíme tu oznámit technickou úpravu první věta druhého odstavce kompromisního návrhu 21. Po slově effectively to pokračuje takto. No more than 20. V žádném případě více než 20. A to, na tom eh, se dohodly příslušné skupiny a zpravodajka si vezme slovo. Nemám příliš mnoho co dodat k tomu, co jste řekl. Děkuji. V tom případě můžeme hlasovat. Začínáme později návrh 52, 53, které jsou identické. Hlasujeme. Všichni. Konec hlasování. Zamítá se. Kompromis 1a. Hlasujeme. Všichni. Konec. Schváleno. Kompromis 1b. Hlasujeme. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 2. Hlasujeme. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 3. Hlasujeme. Konec hlasování. Kompromis 4. Hlasujeme. Konec. Schva- rovněž schváleno. Kompromis 5. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 6. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Dvěstě sedm. Pouze druhá část. Hlasujeme. Všichni. Konec. Schváleno kompromis 7a, 7c. Společně hlasujeme. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 235, 36, identické. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. 237 hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. 7b hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. Takže schváleno s hlasem paní Lonaček. Můžeme ověřit. ještě jednou. S hlasováním paní Lunáček hlasujeme 7b. Všichni konec hlasování. Zamítá se. Dále musíme hlasovat o pozměňovacích návrzích. 38, 239 hlasujeme. Uzavřeno. Zamítnuto. Hlasujeme o 31. 31. Všichni. Konec. Zamítnuto. Kompromis 8. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 255 hlasujeme. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Zamítá se. Kompromis 9a hlasujeme. Konec. Schváleno. Kompromis 9b. Zahajím hlasování. Konec. Zamítá se. Musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu 282. Hlasov, hlasujeme. Konec. Schváleno. Pozměňovací návrh Dva osm čtyři. hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. 2, 8, 5 hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. Kompromis 10 hlasujeme. Konec schváleno. Kompromis 11a a 11c a 11e společně hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 11 p hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. Pozměňovací návrh 311 hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. Pozměňovací návrh 310 hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 11D. Hlasujeme. Konec hlasování. Jedna, za EPP jeden hlas navíc. CPP máme jeden, jednoho navíc. Omlouvám se. Čili EPP si musí jednu kartu vytáhnout ze zařízení. Děkuji. O jednoho navíc. Konec hlasování. Schváleno. kompromis 12a, C, společně zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 12b hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 13, hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Pozněvací návrh 357 hlasujeme. O jednoho člen, eh, poslance EPP máme navíc. pořádku, konec hlasování. Zamítá se. Kompromis 14. Hlasujeme. Čtrnáct. Máme jednoho navíc za EPP. V pořádku. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 15. Hlasujeme. Za EPP. Opět máme jednoho navíc. Nevím, co se to děje. Už je to v pořádku. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 16a. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 16b. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Přecházíme ke kompromisu 17a a 17d. E, zároveň hlasujeme konec hlasování. Schváleno. Přecházíme k pozměňovacímu návrhu 427 a 428, které jsou identické. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. 9 hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 17b hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 17C. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 18. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 19. Hlasujeme. Konec hlasování. Rovněž schváleno. Kompromis 20. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 21. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 22. Hlasujeme. Konec. Schváleno. Kompromis 23. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 518. Hlasujeme. Nebo 580. Konec hlasování. Zamítá se 518. 5, 519. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se 520. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. 521 hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se kompromis 24. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 26. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 4. Kdo je? Zahajuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 55. Končím hlasování. Zamítnuto. Končím hlasování. Zamítnuto. Zamítnuto. zamítnuta. Pozměňovací návrh 61. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis Končím hlasování. Přijato. Kompromis 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 32. Zahajuji hlasování. 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 35. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 37. Končím hlasování. Přijata. Kompromis 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. S jsem paní Vojanšek je to přijato. Pozměňovací návrh 98 a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. 99. Kdo je pro? Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 100. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 40. Zahajuji hlasování. Kompromis 42. Přijato. Kompromis 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 1.2.1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 122. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 123. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1, 2, 4. Kdo je pro? A eh, tady zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1, 2, 5. Zahajuji hlasování. Končím Zamítnout ten Pozměňovací návrh i na 2.6, takže to je zájem hlasování. Končím hlasování. Přijde Přijato 127. Kompromis 46, pardon, a zájem hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 135. Zahájí hlasování. Končím hlasování. A to bylo zamítnuto. 136. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 137. Eh, Zahájí hlasování. Končím hlasování. to 138. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď musíme eh, přejít na pozici 31 od MPO a zahájit hlasování. Končím hlasování. Přijato MPL 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. MPL 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Také přijato. MPL 39. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. To je také eh, přijato. A teď po MP2 v úvodních ustanoveních. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. mp 15. Je to uh, eh, přídatek k eh, začátku textu těm dumpingovým praktikám. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď eh, přicházíme eh, k eh, takto upravenému textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď budeme hlasovat o zahájení vyjednávání slovení. Zahajuji hlasování. Přijato. Blahopřeji zpravodaji. je všechno, takže vám kolegové mnohokrát děkuji a přeji pěkné odpoledne.